Dobré odpoledne, vítám vás na naší dnešní schůzi. Než začneme, musím se vás zeptat, zda máte nějaké připomínky k pořadu jednání. Pokud tomu tak není, potom je pořad jednání považován za schválený. Bohužel není dostupné tlumočení do irštiny, a chorvačtiny. Ani dnes, ani zítra. Děkuji. <clears throat> Dále jmenování zpravodajů. Majte Pagazauru Tundua byla nominována zpravodajkou a k devíti tématům, které se týkají eh, nových psychoaktivních látek. Je to balíček. Myslím, že nemusíme číst všechny názvy Eh, těch eh, zpráv. Je to zkrátka balíček eh, o psychoaktivních látkách. Všichni souhlasí? Dobrá. Dále musím říci, že budeme zítra hlasovat, a to v 10 hodin. Hlasování v 10 hodin zítra. Prosím, přineste si sebou hlasovací karty. Rozeslali jsme eh, zápisy ze schůzí z 8. ledna, 13. listopadu, 19. října, 10. až 12. července a 29. až 30. května 2017. Pokud máte nějaké připomínky k zápisům, dejte mi vědět. Nezdá se, že by tomu tak bylo, takže zápis je považován za schválený, nebo zápisy jsou považované za schválené. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Eh, chtěl bych vás eh, přivítat eh, na tomto minislešení o občanství EU. Víte, že občanství EU je stavbou občanství členských států, nenahrazuje občanství členských států a v každém případě přináší přidanou hodnotu pro občany. Evropští občané mohou se volně pohybovat a usadit se v jiném členském státě, mohou kandidovat v místních a evropských volbách, dále mohou posílat petice politice parlamentu, eh, mohou se obracet na ombudsmana, evropského ombudsmana a zároveň eh, se mohou obrátit na eh, konzuláty evropských zemí, pokud mají problémy ve třetích zemích. V roce 2007 byla schválena Lisabonská smlouva, nebo byla podepsána Lisabonská smlouva a tam bylo takové také stanoveno právo občanské iniciativy. 12. prosince 2017 Evropský parlament schválil usnesení na podporu evropského občanství a také na podporu základních práv a svobod. To by mělo e, být příležitostí pro všechny občany, aby se mohli lépe zapojit do demokratického života Unie. Koncept evropského občanství byl minulosti eh, kontroverzní od svého vytvoření v rámci Lisabonské, eh, Maastrichtské smlouvy. Eh, cílem tohoto slyšení je hovořit s odborníky o evropském občanství a také o základních právech, včetně práv menšin. Zároveň se na to chceme podívat v souvislosti s prostorem svobody, bezpečnosti a justice. Eh, chtěl bych eh, přivítat dnešní řečníky a nejdříve bych chtěl předat slovo profesorovi Dimitri Kočenovi, který eh, je z katedry pro ústavní právo z univerzity na Groningen. Budu rád, pokud se omezíte na 12 až 15 minut máte slovo. Děkuji, jsem velice rád, že zde mohu být, dámy a pánové. Organizátoři mi e, v podstatě řekli, že se mohu soustředit na co budu chtít a tak jsem se rozhodl soustředit na dvě věci, které považuji za zásadní. Jedná se o Brexit a pokračující diskuze, co by se mělo dělat co by se mělo dělat se ztrátou evropských práv ehm, ze strany občanů, evropských občanů ve Velké Británii a britských občanů v EU. A poté budu hovořit o ochraně menšin. Evropská unie je v tom e, jedinečná. Ehm, máme zde e, většiny i menšiny. A samozřejmě pokud je o eh, Brexit, ehm, je možné se na tuto otázku dívat také z pohledu eh, menšin a většin. Ochrana práv občanů je eh, naprosto zásadní hodnota. Ehm, existují zásadní problémy. Nicméně které vychází z toho, že když vzniklo evropské občanství, nikdo eh, v podstatě nepřemýšlel o tom, že by nějaký členský stát odešel. Ve chvíli, kdo odejde nějaký členský stát, eh, potom všichni občané eh, ze zbývajících členských států eh, v dané zemi přijdou o svá práva, nebudou mít právo pohybovat se svobodně eh, v EU, eh, nebudou chráněni listinou základních práv a svobod a nebudou chráněni dalšími ustanoveními evropské legislativy. To znamená, že Brexit má negativní vliv na práva občanů. Je to něco, co nás samozřejmě znepokojuje a, a to na obou stranách eh, hranice mezi Velkou Británií a EU. Takže otázka je, co s tím můžeme udělat a co eh, mohou udělat evropské instituce a členské státy EU. Já jsem velice rád, že eh, zde sedím vedle pana Kovost, paní Kostakopulo, která přednedávnem um, ehm, vydala studii k tomuto tématu. Já bych se chtěl soustředit eh, mimo jiné také na to, jaké myšlenky má Guy Verhofstadt a jaké myšlenky prosazuje zde v parlamentu. A Evropští občané by neměli přijít o svůj status a měli bychom přejít s nějakým dalším statusem, nadnárodním statusem evropských občanů, kteří v podstatě jsou nějak propojeni s členským státem, který odchází z EU. Já si myslím, že je to ale velice problematická myšlenka na více úrovních. První úroveň, to je jednoduché. Demokracie je, má svoji hodnotu. Měli bychom eh, respektovat fungování eh, demokratických institucí na úrovni členského státu. A to je něco, co Evropská unie musí dělat. Máme článek 4.2 eh, ve smlouvě o EU který zdůrazňuje, jak důležité jsou ústavní pořádky členských států a také ústavní struktury členských států tyto ústavní struktury eh, zajišťují prosazování právního státu a demokracie na úrovni členského státu. Každá demokracie eh, přináší eh, vítěze i poražené. Vždy v demokracii budou existovat nějaké strany, které prohrávají. A to je to, co dnes řešíme, čemu čelíme. V důsledku fungování britské demokracie někteří občané přijdou o svá současná práva. Otázka je, zda by Evropská unie eh, měla vytvořit nějaký nový status, nějaká nová práva. A v podstatě tento statut eh, postavit proti eh, fungování britské demokracie. A já si myslím, že by to bylo polarizující, pokud by Evropská unie hrála takovou tu eh, roli. Došlo by také z právního hlediska k porušení článku 4.2 smlouvy o fungování EU. Další úroveň problémů, které vznikají eh, z myšlenek eh, G. Frhovstata, je eh, vztah článku 50. Eh, eh, v podstatě pokud by myšlenky Frauštata byly prosazeny, potom by článek 50 ztratil svoji náplň. Ehm, pokud by použití článku 50 a Eh, odchod z Evropské unie nemělo žádné právní dopady, potom eh, by tento článek ztratil svůj obsah. A, a Evropské občanství je jedna eh, z nejdůležitějších přidaných hodnot Evropské unie. Pokud by po odchodu členského státu občanům tato práva zůstala, a potom by v podstatě článek 50 ztratil svůj obsah. A pokud by nějaký členský stát odešel z EU a práva by zůstala, a potom by to ztrácelo smysl. A dále třetí bod. A zahájit konverzaci o novém statusu britských občanů po Brexitu. To je něco, co by Eh, předcházelo nebo předvídalo výsledek eh, vyjednávání. A eh, poslední čtvrtý bod týkající se Brexitu. A jakékoliv speciální nakládání s britskými občany po Brexitu by vyslalo špatné signály směrem k evropským občanům ve Velké Británii. Není zajištěno, že zde bude vzájemnost. Článek 50 si vyžaduje vzájemnost. Může ale dojít k situaci, kdy britští občané v EU by měli více práv než evropští občané ve Velké Británii. A já myslím, že to je naprosto nepřijatelné pro kohokoliv, kdo podporuje evropskou jednotnost ať už je eh, ta myšlenka zajištění eh, práv těch, jejich členský stát odchází z EU, je atraktivní, eh, je to skutečně problematické takovou tu myšlenku naplnit a v podstatě tím popřít článek 50. tím se dostávám k otázce ochraně menšin v podstatě Velká Británie se chlubí tím, že chrání celou řadu eh, menšin. Eh, existuje ehm, ochrana ehm, etnických menšin, eh, náboženských menšin, ehm, Existuje mnoho soudních rozhodnutí eh, na ochranu menšin. Dalo by se říci, že situace je v podstatě eh, ideální, ale pokud se podíváme na poslední judikaturu Evropského soudního dvora, eh, vidíme zde některé znepokojící tendence. Evropská unie někdy funguje jako nástroj slepého nacionalismu v členských státech. Eh, je to v podstatě eh, prováděno na základě článku 4.2, který už jsem zmiňoval, smlouvy o Evropské unii. A nejvíce příkladů je z pobaltských států. Eh, chtěl bych vám připomenout, jak funguje ochrana menšin na evropské úrovni. A nejpopulárnější úroveň je v podstatě eh, nediskriminace na základě národnosti. Eh, evropský občan eh, ve chvíli, kdy se přestěhuje do jiného členského státu, v podstatě se tam připojí k menšině, která je stoprocentně chráněna. Diskriminace na základě národnosti je naprosto zakázána. A i to, to, to stejné se týká těch, kteří se vracejí do členského státu. v podstatě takovéto menšiny jsou plně, nech, plně chráněny. Nemůžete e, být nuceni k tomu, abyste znali veškeré e, jazyky Evropské unie, abyste e, v podstatě přijali veškeré zvyky dané společnosti. Jste vítáni takový, jak, jací jste. A to je něco, z čeho Evropský soudní dvůr vždy vycházel. Uh, v případech, které eh, se zabývají eh, potenciálním negativním přístupem k tomu, jak se přistupuje k eh, menšinám. Podívejme se na jeden případ Evropského soudního dvora. Litva a polská menšina. Tato menšina nesměla být diskriminována žádným způsobem. Evropský soudní dvůr se rozhodl zde vytvořit speciální um, výjimku navzdory logice vnitřního trhu. Tato logika je jednoduchá. Ve chvíli, kdy nějaká situace spadá pod um, evropské právo, potom eh, zde existuje eh, systém ochrany menšin. Nesmí docházet k diskriminaci na eh, základě národnosti. A ve chvíli ale, kdy se jedná o etnickou menšinu, potom zde je dominantním vnitrostátní právo. V důsledku toho menšiny eh, v pobaltských státech, včetně eh, Židů, Rusů, eh, Pol, Poláků. Tyto menšiny jsou v Pobaltí znevýhodňovány. V podstatě nemají ani právo na jméno. Když se podíváme na tuto nižší úroveň, myslím si, že Evropská unie by skutečně mohla dělat více. Situace eh, s ochranou menšin je taková, že vnitřní trh chrání um, Eh, zástupce většiny, které jdou do jiného členského státu, ale pokud jde o etnické menšiny, často dochází k tomu, že jsou znevýhodňovány um, v rámci nějakého národnostního protekcionismu a národních tradicí, protože tyto tradice často vylučují uh, právě etnické menšiny, které uh, potřebují ochranu. A Evropský soudní dvůr zde pravděpodobně zaujal Eh, tu špatnou stranu. Chtěl bych eh, vzpomenout eh, práci profesora Bolkina, který psal o ústavách jako o dohodách s peklem. Na světě existuje celá řada špatných ústav. Jde o to, aby se instituce snažily nalézt místa, kde ústavy škodí. A pokud se ale podíváme na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve zmíněném případě, tam v podstatě se Evropský soudní eh, dvůr vzdal ochrany etnických menšin v pobaltských státech. A eh, myslím si, že to je nešťastné. Děkuji. Mnohokrát děkujeme, pane profesore. A další Panelistkou je profesorka Dora Kostakopulu. Je to profesorka pro evropsko, evropské právo na právnické fakultě univerzity eh, ve Borviku. And dear committee members, participants, I'm really delighted to be here to talk about EU citizenship and fundamental rights. I would like to focus on the link between EU citizenship and fundamental rights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 že občanská práva jsou eh, právě pouze občanů Evropy, zatímco základní lidská práva jsou eh, obecným konceptem, který platí kdekoliv. Já myslím, že tedy mezi oběma koncepty panuje reciproční a úzce provázaný vztah. A to i na bázi kontextu a také jsou propojeny normativně. Základní práva jsou podkladem eh, pro jednání tam, eh, kde jsou narušena občanská práva i jednotlivce tím, že tedy například se eh, uplatňují nároky, které nejsou v souladu s těmito základními lidskými právy, případně se členské státy snaží omezovat volný pohyb občanů a tím se odchylují od základních práv. E, tato základní práva také e, nabízejí ochranu proti vyhošťování evropských občanů a prohloubení e, právě této vzájemné provázanosti Evropské umluvy základních lidských práv a evropského občanství vlastně vzájemně obohacuje oba koncepty. Proč by neměla základní práva tedy platit i pro respektování rodinného života? Článek 7, článek 8, ochrana osobních dat, a další zákaz kolektivního vyhošťování, to je eh, tedy věc, která se stala palčivou v souvislosti s masovým vyhošťováním romské menšiny v Itálii a ve Francii. Takováto ustanovení odrážejí realitu eh, tedy institucionální diskriminace vůči Romům a nabízejí zároveň ochranu této menšině. Evropský přeskum z posledních let ukázal, že Romové jsou nejdiskriminovanější skupinou evropské společnosti. Většina Romů v České republice, Maďarsku, Polsku a Řecku se cítí diskriminováni na základě svého etnického původu a tady setkali se s konkrétními případy minimálně dvakrát za svůj život. A Někteří z nich také uváděli, že vlastně nevědí, že existuje legislativa proti diskriminaci a to znamená, že je velmi ne nepravděpodobné, že by případy porušování těchto práv vůbec hlásily. Je třeba také používat základní hodnoty, abychom odstranili nerovnováhu v oblasti zaměstnanosti, přístupu k vzdělání, přístupu k bydlení a k dalším základním právům. Samozřejmě překonání diskriminace v oblasti zaměstnávání a nároku na, blidní, na bydlení, nucené vystěhování romské menšiny a mizerné životní podmínky, eh, Tady to jsou všechno problémy, které eh, jejich zlepšení si vyžádá významné úsilí. Nicméně a právě koncepce evropského občanství by mohla pomoci některé tyto problémy s nerovnostmi ve společnosti řešit. Evropské občanství totiž dává vlastně určitou pravomoci každému občanovi, aby se ozval. A to je sice užitečné, méně efektivní je však v boji proti strukturální diskriminaci. Pojďme si tedy představit, takový socio nebo společenské občanství v Evropské unii, které by zajišťovalo například minimální základní příjem, přístup ke eh, systému zdravotní péče, boj proti bezdomovectví, ochrana a bezpečnost práce a nárok na ochranu před eh, nespravedlivým propouštěním nebo nastavením mzdy. V 90. letech jsem již argumentovala tím, že do druhé části smlouvy o fungování Evropské unie by šlo vložit ustanovení, které říká, že evropští občané mají zapovinnost projevit solidaritu s ostatními evropskými občany a bez ohledu na to, jaké jsou národnosti. To znamená, že je třeba respektovat důstojnost každého člo- člověka a bojovat s jakoukoliv formou marginalizace. Také jsem argumentovala tím, že socioekonomické občanské povinnosti by mohly být zapracovány do smlouvy o fungování Evropské unie do, v budoucnosti a také do základních smluv, tak abychom tedy vlastně se shodli na jednotné definici toho, co to vlastně evropské občanství je, protože by to pak umožnilo každému participovat ve společnosti a účinně bojovat s chudobou, sociální exkluzí a dalšími jevy je třeba také propagovat eh, spravedlivý přístup ke zdrojům a příležitostem, které umožňují zapojovat se do demokratické společnosti. Nebo máme tu také tedy eh, povinnost institucionální rovnosti, která také platí ve všech oblastech politiky. To se týká potenciálního rozvoje evropského občaní občan, občanství v souladu se základními lidskými právy, tak jak je v Evropě uznáváme. A pak se ukáže, že Evropa je tedy vlastně velmi příznivým prostředím pro evropské občany a rozvíjí jejich základní práva. Pokud jde o určité meze toho, co dokáže úmluva na jedné straně a koncepce evropského občanství na druhé, přestávají být tak přesně a tvrdě vymezené, Evropští občané očekávají, že se tedy tí, v souvislosti s tím i změní institucionální přístup k jejich základním právám, právům. Jak si tedy představujeme v této oblasti budoucnost? Já bych argumentovala, že je pravděpodobné, že půjde o další vzájemné obohacování, protože tu vidíme určitou vzájemnou provázanost a také komplexní interakce Občanství Evropské unie a základní práva jsou v souladu se systémem eh, řádné zprávy, propagují tedy myšlenku toho, že každý člověk by měl právo eh, na důstojný život a právo vzkvétat. Děkuji. Děkuji. Další je pan eh, Baláš Tarno z Budapešské univerzity. Pan Tarnok. představí iniciativu, které zároveň také předsedá. Děkuji, je mi potěšením. Líbe. Uh, eh, in my presentation I would like to, to focus on three key bych se chtěl zaměřit na tři základní otázky týkající se eh, v podstatě toho, co bylo rozhodnuto v minulém roce, zejména pokud jde o ochranu menšin na území jednotlivých států, dále otázka reformy ECI, tedy Evropské iniciativy občanské a také tedy otázka informování občanů o jejich právech, pokud se týká právě občanství specificky. Nejprve tedy pokud jde o ty jednotlivé menšiny a rozmanitost jazykovou. Z minulého roku máme tedy zprávu, ve které se uvádí, že tradiční minority jsou ty, které spolu nažívali po dlouhá staletí s různými kulturami a je tedy specifikováno, že menšiny mají tedy určitý tradiční způsob zakotvení ve společnosti. Z hlediska evropských institucí je důležité, aby se hrávaly důležitější, aktivnější úlohu v oblasti ochrany. A je také třeba říci, že EU má stanovit vyšší normy pro ochranu těchto minorit. Je také třeba uvést, že zde existuje speciální rámcová úmluva týkající se ochrany národních menšin a také Evropská listina týkající se regionálních nebo menšinových jazyků. A zde se tedy veškeré státy podporují v tom, aby přijímali eh, řešení a eh, skutečně napomáhali tomu, aby se šířila kultura a jazyková rozmanitost ve všech členských státech ochrana jednotlivých menšin v Evropské unii, k tomu je třeba zdůraznit, že v podstatě je třeba skutečně abychom tyto osoby, které patří k menšinám, informovali o jejich právech, ale zde je důležitý problém, protože zde neexistuje žádný úplný systém, vyčerpávající systém nebo mechanismus, který by zajišťoval takovouto ochranu a členské státy si také nevždycky přejí, aby se zde rozvíjela činnost nastavená tedy z Evropské unie. Ovšem je třeba chránit právě specifické eh, národní menšiny i z hlediska jazykového, i z hlediska tedy jejich původních tradic. To je skutečně třeba tedy brát jako součást evropského kulturního dědictví a je to velmi složitý problém. Jedno z řešení, které se dnes tedy skutečně nabízí, je přenášení těch dokumentů, které se zpracovávají na úrovni Rady Evropy do tedy prostředí EU. Nicméně v podstatě zde tedy existují konkrétní ustanovení, nicméně je možno je občas tedy ignorovat v rámci například mezinárodního práva a proto tedy transpozice do evropského práva nemusí vždycky být úplně ideálním řešením. V souvislosti s tím je třeba také připomenout nejnovější úspěchy Evropského parlamentu, který přijal usnesení tomto roce 7. Eh, února, kde se hovoří o tom, že je skutečně tedy mm, odpovědností EU, aby chránila a propagovala práva menšin, že se mají také zlepšovat jednotlivá ustanovení Eh, legislativních aktů v rámci EU pro ochranu práv osob, které náležejí k menšinám. A je tedy skutečně třeba, abychom také podporovali eh, možnost eh, monitorování, dodržování těchto práv menšinových. Je třeba to zdůraznit, protože monitorování je vždy zcela zásadní bod a toto usnesení se skutečně týká možnosti pro efektivnější monitorování situace původního obyvatelstva a menšin jazykového rázu abychom skutečně je hájili i v rámci tedy agentury pro základní práva, která existuje v EU. Další otázka se týká tedy reformy toho principu ECI, tedy Evropské občanské iniciativy. Komise se vyzývá, aby revidovala podmínky pro právní přijatelnost pro otázku registrace a také posuzování postupů pro přijetí takovéto iniciativy ECI. Existuje zde také stanovisko LIBE, kde se říká, že zde existují značné nedostatky, pokud jde o fungování ECI, kterým je třeba se věnovat efektivnějším způsobem. Pokud jde o fungování ECI eh, e od roku 2012, existuje zde celá řada argumentů, které praví, že ECI je skutečně třeba vylepšit. Po prvních eh, několika letech vyhodnocování Evropský parlament přijal zprávu a usnesení v roce 2015 v říjnu roku 2015. A Evropská komise rovněž uveřejnila zprávu týkající se ECI. Nicméně v podstatě tam tedy nebyl. Franz Timmermans oznámil reformu eh, této občanské iniciativy. A my jsme velmi rádi, že skutečně rev projednává v rámci AVKO a v rámci tedy výboru petičního také a půjde v podstatě o to, aby se tedy upravil ten hm, občanstvím, zvyšovat tedy jejich povědomí. Zpráva o občanství zdůraznila, že přímé zapojení všech občanů je přijat plán na širší informování a zvyšování povědomí prostřednictvím kampaní na téma, eh, aby občané se stali skutečně mnohem těsnějším článkem propojeným s tím, jak probíhá budování evropského projektu. Že je skutečně já osobně se účastním kampaně v Maďarsku. Jak jsme viděli v několika uplynulých měsících, existují zde velké práv evropských občanů a na téma tedy také těchto demokratických nástrojů, které jsou neznámy v, ve vnitrostátních. Čili pokud v podstatě se nám nedaří informovat lidi, pokud to nejsme schopni udělat, pokud je ranu občanů, které náleží tedy k minoritám z hlediska jazykového a kulturního a má tedy podporovat i rozmanitost kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropě v časné době, máme zhruba asi 650 tisíc podpisů po celé Evropě. Ale zde k součásti celé Evropy a zhruba 15 milionů jsou představitelé menšin. Sběr podpisů často nevždycky znají svá práva a je třeba tedy, abychom tuto situaci zlepšili. A je také velmi důležité z mého hlediska, abychom velmi tedy zase dobré zprávy, například v únoru Evropský parlament eh, ve svém usnesení ukázal Jillian Moore, která zastupuje Evropskou komisi. V podstatě já bych velmi rád, kdybyste zde zmínila některé aspekty týkající se občanství v EU a máte teď tedy slovo. Thank you. Thank you very much for the invitation. Mnohokrát děkuji za pozvání, jste mohla vystoupit. Byla jsem požádána, abych hovořila o zprávě eh, Komise o evropském občanství. Eh, jeden řečník už to zmínil. Tato zpráva byla zveřejněna 24. ledna 2017 eh, před rokem. O co se jedná v této zprávě? Eh, je to dokument, který hledí dopředu. Eh, poskytuje příležitost zamyslet se nad tím, co může Evropská unie udělat lépe, aby eh, zlepšila práva evropských občanů. Takže je to součást průběžného procesu zamýšlení se nad problémy. Je to zpráva vycházející z článku 25 Ehm, článek 25 ehm, si eh, vyžaduje vypracovávání technické zprávy, eh, která se zabývá specificky evropský, eh, právě evropských občanů. A jak vypracováváme tuto zprávu o evropském občanství? Profesorka Kostakopulu hovořila o více vrstvé vytváření politiky. To je něco, co e, my v komisi zohledňujeme. Snažíme se e, nepracovat pouze e, v našem generálním ředitelství, ale napříč komisí ve více generálními ředitelstvími. Provádíme veřejnou konzultaci, zároveň zohledňujeme výsledky Eurobarometru. V dubnu roku 2016, nebo v březnu 2016 jsme měli zde v parlamentu společné slyšení, zde ve výboru, byly zde také výbory Pety, Avko a Jury a e, zabývali jsme se na tomto slyšení evropským občanstvím v praxi a e, z toho slyšení pro nás takhle vzešly velice zajímavé informace, eh, ze kterých jsme vycházeli eh, v naší zprávě. Takže to je proces, eh, který vede k této zprávě. Zveřejnili jsme tuto zprávu, ale po zveřejnění zprávě, zprávy probíhá také probíhají také další kroky v institucích. Po této zprávě eh, rada schválila závěry týkající se eh, evropského občanství, bylo to v květnu minulého roku. Také eh, ve výboru regionu v prosinci minulého roku proběhly diskuse na toto téma a parlament schválil usnesení o zprávě o evropském občanství 12. prosince. Takže vidíte, jak vypadá celý ten proces. Jsme velice vděční za feedback, který jsme dostali od institucí, především od parlamentu, k této zprávě. A jsme vděční za usnesení parlamentu. Um, Parlament požádal komisi, aby se v kontextu evropského občanství podívala na celou řadu eh, problémů. Když se podíváme konkrétně na zprávu, ta zpráva se soustředí na čtyři hlavní priority, či čtyři hlavní témata. Nyní bych se podívala na ta témata a řekla bych vám eh, stručně něco ke každému tématu. První téma. A potřeba podporovat eh, evropské občanství a, evropská, a občanská práva. Eurobarometr ukázal, že ehm, Evropané si jsou vědomi svého občanství, ale neví v podstatě mnoho o svých zal, že ehm, Evropané si jsou vědomi svého občanství, ale neví v podstatě mnoho o svých reakce komise na tato zjištění je, že komise plánuje celoevropskou informační kampaň o právech vyplývajících z evropského občanství. Já myslím, že výsledky kampaně se bude soustředit eh, na eh, to, aby lidé věděli, že jim může pomoci ve třetí zemi konzulát jakéhokoliv členského státu, pokud se dostanou do problémů. Tato informační eh, kampaň se na to částečně bude soustředit, aby o tom lidé věděli. Rovněž část evropských volbách i v jiných členských státech, než je váš členský stát původu. A Dále v rámci tohoto prvního tématu máme eh, část eh, týkající se ochrany eh, práv občanů, evropských občanů a také v souvislosti s investicemi. A druhé téma. Ve zprávě Komise o evropském občanství je podpora zapojení občanů do demokratického života EU a života Unie. Jak už jsem řekla, je zde potřeba větší informovanosti na straně jedné, protože celá řada občanů si není vědoma svých eh, práv, eh, nevědí o tom, že mohou hlasovat, či kandidují praxi, a která umožňuje občanům kandidovat a hlasovat v místních volbách. Je třeba, aby lidé si byli vědomi tohoto práva aby, aby uplatňovali toto právo, když se přemístí do jiného členského státu. Letos zorganizujeme technický sovat eh, při volbách. Zároveň eh, zorganizujeme akce na vysoké úrovni pro zapojení občanů. Tam rovněž dojde k výměně nejlepší praxe. Eh, půjde především o to, aby se zapojili mladí lidé a eh, nějakým způsobem znevýhodněné skupiny. Jako zprávy se soustředí na omezování byrokracie pro občany, tak aby to bylo jednodušší pro občany stěhovat se mezi členskými státy, tak aby to bylo jednodušší pro občany schopny ehm, čelit administrativním postupům, když se přemysťují mezi členskými státy. Chvíli probíhají jednání. Cílem je, aby občané mohli administrativní úkoly ehm, udělat online. To znamená, že e, v podstatě administrativní postupy e, by bylo možné provést v rámci jedné věčnosti e, a podpora rovnosti. A to je v podstatě takové dvojtéma. E, komise v této oblasti provádí celou řadu kroků. Pokud jde o podporu rovnoslově, na boj proti násilí na ženách, zároveň komise pracuje na seměrnici o e, sladění rodinného a soukromého života. Eurobarometr ukázal, že občané také mají obavy, pokud jde o bezpečnost. Komise v této oblasti e, sladění rodinného a soukromého života. Eurobarometr ukázal, že občané také mají obavy, pokud jde o bezpečnost. Komise v této oblasti pracuje na ehm, jednotných občanských e, průkazech, tak aby ehm, občanských průkazů pomohou zvýšit bezpečnost a zároveň zjednoduší každodenní život občanům. A cílem je zlepšení občanství. Zároveň paralelně se zabýváme tím, jak ehm, dále posílit, o tom, jak posílit e, dále evropské občanství. A já určitě jsou informace vyplý, vyplývající z dnešního slyšení. Mnohokrát děkuji všem řečníkům. Děkuji také za to, že jste e, Spinelli, Anna Gomes, Inge Čaky a Sophie Intveld. Takže první Barbara Spinelli. Grazie, prezidente. Ringrazio moltissimo. Děkuji, pane Pane předsedo, a také děkuji všem řečníkům. Se snažit být stručná. Ta první je na pana profesora Kochenova. Jistá, že jde o nějakou náhradu nějakých eh, těch národních pravidel v té horní vrstvě někdo dole demokracie je vlastně od slova chránit a proto i demokracie jde ruku v ruce s vládou zákona a pořádku. Za druhé, pokud jde o obranu základních prvků evropského občanství, také v případě Brexitu, tedy pro evropské občany v Británii a britské občany v Evropě. Já si vůbec nemyslím, že by to mohlo poškodit článek 50. Naopak by to nabídlo právní jistotu všem těm, kteří se rozhodli vlastně spolehnout se ve svém životě na evropskou legislativu o volném pohybu osob. Je to záruka, kterou dostali a která měla tedy původně být trvalá, vydržet celý jejich život. A s tím je potřeba něco udělat. A já si myslím, že britští voliči nehlasovali proto, aby ztratili práva. Samozřejmě tady, tady máme trošku i problém s tím, jak věc hodlá řešit britská vláda, tedy ten, použít tedy ten koncept usazení. A tím navazuji na toho, na tu poslední řečnici, když zmínila tady povolení k pobytu, jejich kontrolu z bezpečnostních důvodů. Mě by zajímalo, jestli to nějak souvisí s tím konceptem usazení se. A nyní pan profesor Kosta Kopolu. Vy jste zmínil sociální práva. Jste přesvědčen, že by bylo užitečné pro Evropskou unii, aby se stala signatářem této tzv. sociální charty? Protože ta tady obsahuje ta sociální práva, o kterých hovoříte. A konečně na závěr otázka na pana profesora Tarnoka, tedy a jeho iniciativu reformy evropských občanských práv. ECJ se k tomu v podstatě nevyjadřuje a žádná iniciativa do posu tedy nebyla úspěšně prosazena v praxi. A já se chci zeptat, čeká se od nás, že budeme nějak upravovat návrh komise? A pokud ano, jak do toho zapracovat koncepce Evropského soudního dvora, koncepce tzv. Safe Pack, který nabízí možnost částečně zaregistrovat některé iniciativy a TCIP, což je myšlenka, která umožňuje redefinovat, co to vlastně znamená právní akt. pokud jsou navrhovány nějaké změny eh, v zákoně. Děkuji. Spinelim se také nemyslí, s paní Spinelli si nemyslím, že by šlo o spochybňování eh, článku 50. Když eh, profesorka Kostakopulu hovořila o, tom, o té koncepci toho, co to je vlastně uh, více ze strany našich vlád a představitelů pojímána jako určitá komodita, se kterou lze handlovat. Jako myšlenka toho takzvaného globálního občaní, občanství, což se vlastně týká takové omezené hrsky nejbohatších lidí, kteří tedy opravdu Eh, mohou žít proti tomu, abychom přijímali eh, migranty v Evropské unii, protože by měli eh, nárok získat pracovní místo a my je vlastně potřebujeme. Telně přispěli něčím. Ne, mně přijde, že vlastně s občanstvím se zachází tak, jako kdybychom ho organizovaně prodávali. Členské, kterou nám slíbila paní komisařka Jourová, nechápu, proč tedy komisař Timmermans té věci nezasáhl dříve a já bych teď ráda slyšela... beg your pardon for my voice, but it seems to have undergone some alteration last week in the Central African Republic. Já jsem minulý týden navštívil Středoafrickou republiku a tam jsem trošku přišel ohlas. Ale mozek mi funguje dobře. A mám následující tři otázky. Za prvé, Toto slyšení se týká iniciativy, do které jsem se já kdysi také zapojil. můžeme dále rozvíjet koncepci evropského občanství, která vlastně existuje už od doby zakládajících smluv. A k tomu jste nic neřekli. Vy jste pouze tady akademicky zhodnotili vývoj, ale o, či, o co vlastně jde v rámci tohoto občanství? Vy společně pouze tady akademicky zhodnotili vývoj, ale o, či, o co vlastně jde v rámci tohoto občanství? v společnosti 21. století a poté, co došlo k podpisu Maastrichtské smlouvy, pokud teď nechcete být evropským občanem, protože jste se rozhodli, že Evropská unie pro vás nic neznamená, pak... Fie, prosím. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji všem třem vystupujícím z vysokoškolských kruhů. Já bych chtěla říci, že jsem přišla bohužel o něco později a nestihla jsem si tedy všechno vyslechnout. Nicméně pokud jde o občanství v rámci EU i mimo, myslím si, že je to něco, co skutečně v podstatě nabývá spíše exkluzivního než inkluzivního rázu. Myslím si, že je to skutečně otázka, jak si trošku držíme lidi od těla. Myslím si, že dvě věci by se tady měly zmínit a je to opravdu velmi pozoruhodné, co tady zaznělo například od Franka Engla. To je otázka tedy té vizové politiky a také otázka post-Brexitu. Já vím, že vy jste v podstatě k tomu zvolili velmi odlišný přístup, protože v podstatě ta otázka vizového schématu nemá skutečně nic společného s občanstvím. Být jaksi skutečně dobrým členem určitého společenství je to spíše cesta, jak například také pomáhat cestě, snadné cestě, tedy peněz získaných z nezákonné činnosti do Evropy. Čili v podstatě otázka občanství, a Frank to tady říkal, je, že abychom byli občané, musíme se skutečně stotožňovat s EU ale nesouhlasím s tím, co jste říkal o Brexitu, protože tady skutečně lidé v podstatě budou svým způsobem zbaveni tohoto občanství ne prostě svým vlastním rozhodnutím, ale rozhodnutím těch druhých. Čili v podstatě proč by nemohli, protože to sami navrhli, že v podstatě by zaplatili určitou částku, aby si prostě mohli uchovat alespoň částečně takovéto občanství, protože když tady na jedné straně povolujeme a na druhé straně bychom to odpírali, tak mi to připadá smutné. A pak je tady otázka, co jste také zmiňovali v úvodních slovech týkajících se například toho vlámské, nizozemského případu, který se dostal před soudní dvůr. V podstatě v Nizozemsku šlo o to posoudit, že v podstatě Brexit nutně tedy by mělo znamenat eh, to, že ta osoba ztrácí občanství EU, protože v podstatě to občanství EU vyplývá z toho národního občanství, nicméně tedy to můžeme i oddělovat. A teď ještě bych chtěla vyslechnout od všech tří panelistů vaše názory na otázku tedy skutečně eh, charty práv. Dále bych chtěla slyšet paní Morovou z komise, pokud jde o harmonizaci těch eh, dokladů totožnosti, jakým způsobem tedy, zda by se to dalo skutečně zdůvodnit těmi bezpečnostními pravidly. Já mám potřebu tady říci, že v podstatě by to skutečně nemělo souviset s občanstvím, ale že to spíše se týká opravdu bezpečnostních složek a pak je tady otázka té Evropské občanské iniciativy. O tom hovoříme už dlouho. Je to v podstatě určitá taková hračka, co ale potřebujeme, abychom skutečně měli Unii s mnoha e, institucemi, které budou nastaveny mnohem demokratičtěji, protože tady máme, řekněme, i možnost získat milion podpisů, ale ale když vedle toho máme tedy usnesení Evropského parlamentu, kde v podstatě 170 tisíc lidí chtělo tedy mít možnost volit a hlasovat. Čili v podstatě je třeba skutečně, abychom zde byli odpovědnější a abychom v podstatě nechtěli těmi hračkami nahradit něco, co má mnohem seriózně dobře dověděli. A teď pan Sipel, paní Sipel a jazykových menšin. I to mě trochu mate, protože Všichni naši občané by měli mít stejná práva. Nači, naši, eh, naše členské státy informovali občany o jejich právech eh, jako občanech členských států. Takže tam už je mezi. Shodneme na tom, že by nemělo být možné koupit si občanství ale pravidla v celé řadě členských eh, států. Členských států eh, najdeme také eh, další případy korupce. Já si myslím, že to tedy nebylo od kolegy přiměřené. Kého parlamentu jedna z prvních věcí, kterou jsem začala řešit, bylo, byla právě reforma evropského občanství. Procesy mladých, kteří přicházejí do členských států. Když hovoříme o eh, unijním občanství, potom eh, člověk, který má takovéto občanství, občanství přistupovat všude stejně. Já si myslím, že aby zde byly um, rovné podmínky. Myslím si, že to je skutečně problematické. Uh, někdy dochází k zaměňování toho, že uh, se zaměňuje občanství nějakého člena. Uh, přivedly členské státy k tomu, že eh, sjednotí, zharmonizují podmínky udělování občanství. Eh, Není, existují zde skutečně velké rozdíly. Mnohokrát děkuji. Nyní Helga Stevens. Thank you, Chair. Colleagues. Občanství. Já bych chtěla hovořit o eh, hluchoněmých jako občanech. Mají um, občanství v různých eh, členských státech. Nicméně hluchoněmí stále mají eh, problémy, mají především problémy s přístupem k informacím. Ve chvíli, kdy chceme poté na ně nez, eh, nezapomínalo. Když hovoříme o jazykové rozmanitosti, eh, hovoříme o eh, mluvených jazycích, ale často se zapomíná na znakový jazyk. Jak byste navrhli eh, zahrnout hluchoněmé občany do znakový jazyk. Máme tuto menšinu vnímat jako jazykovou menšinu? Já si myslím, že ano. Já považuji sama sebe za členku jazykové menšiny, ale mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. Jakým, kam zařazujete hluchoněmé občany? Pokud je o komra, tato zpráva získala velkou většinu v parlamentu. Já bych eh, se chtěla zeptat eh, komise, co chcete udělat jako následné kroky eh, po tomto usnesení. Je zásadní, aby Evropská komise a další evropské instituce dělali všechno proto, aby v svém jazyce. Mnohokrát děkuji. Nemám žádné další žádosti o slovo. Já myslím, že zde eh, zazněly velice zajímavé otázky a můžeme nyní předat slovo našim řečníkům. Začneme profesorem eh, Kočenovem a budeme postupovat eh, stejně jako na začátku, ve stejném pořadí. Mnohokrát děkuji za vnikající otázky. Eh, zdá se, že eh, jsme si porozuměli, i když jsme na začátku občanství v podstatě eh, nedefinovali. Myslím, že to snad mohu říci za všechny panelisty. Nejdříve bych chtěl se vrátit k otázce Brexitu. Naprosto souhlasím s panem Engelem. Ne proto, že Britové hlasovali pro odchod, ale proto, že článek 50 podstatě eh, je, jde eh, proti tomu, že eh, o smlouvách se říká, že v podstatě jsou platné navždy. A článek 50 ale předpokládá, že odchod z Unie je možný. A evropské občanství je v podstatě jeden z hlavních pilířů toho, o čem Evropská unie je. První pilíř eh, vnitřní trh a druhý pilíř eh, evropské občanství, to je článek 3 eh, smlouvy. Pokud se tady podíváme na smlouvu, není možné je článek 3 smlouvy. Eh, pokud se tedy podíváme na smlouvu, není možné um, práva evropských občanů. Um, je um, Dostali jsme se do situace, která v zemských státech, takže jednoduše nemůžeme jít proti demokratickému rozhodnutí jednoho členského státu. Mm, i když si možuje evropské občanství. V podstatě e, zde je zásadní rozdíl mezi tím, zda jste občany nebo nejste chráněn e, v stejným způsobem na celém území. E, člověk, který není občan, EU týkaj, dotýkající se e, veškerých práv, protože tato práva se poté nevztahují na občany třetích zemí. E, já zde nezastupuji e, malckou vládu, nejsem malťan. Mým úkolem vůči malckým úřadům se měli dívat bez nějaké morální paniky, protože zde se zdůrazňuje eh, právě ta přidaná hodnota Unie, kterou jsme vytvořili. Ale narození eh, v Lucembursku eh, musí mít stejná práva, jako by měl v Itálii. Bez ohledu na to, že populace se narodí s určitým statusem. Člověk si tento status nevybírá na základě nějakých svých hodnot. Člověk si nemůže eh, svůj status eh, vybrat a není zde žádná etická či morální složka. Představte si, že pan Engel je hodně proamerický a zítra pojede do eh, USA se bere za úkol chránit občanská práva a tato instituce potom bude interaktivně vstupovat do komunice, komunikace Eh, s institucemi v členském státě. Tak... Děkuji a teď paní Mor. Děkuji mnohokrát. Tady byla otázka týkající se iniciativy komise, pokud jde o doklady pro rezidenty a pokud jde tedy o mm, doklady totožnosti. V podstatě my jsme se tím zabývali a připravujeme teď eh, posouzení dopadu a přijetí legislativního návrhu se předpokládá eh, teď v dubnu tohoto roku, 17. dubna. Čili jsou zde dvě části, na jedné straně tedy dokumenty pro rezidenty a na druhé straně tedy doklady totožnosti. Pokud jde o ty doklady pro rezidenty v souvislosti s směrnicí o volném pohybu, jsou to dokumenty pro členy, příslušníky tedy rodinné ze třetích zemí, čili v podstatě například já žiji tady v Belgii a je tady určitý tedy standard. Pokud jde o dokument, jaký mohu mít, pobytový dokument, a mám tedy samozřejmě i určitou e, občanský průkaz, určitý tedy doklad jiný totožnosti a tady může skutečně dojít k tomu, že to může být v některých situacích trošku matoucí, čili jde o to, pokud v podstatě některé normy by zde tedy mohly být zavedeny pro ty pobytové karty. Čili v podstatě na to se ptala také paní Spinelli. V podstatě nejde tedy nijak o otázku eh, Spojeného království v nové situaci jde skutečně tedy o pobytový doklad, doklad tedy pro rezidenty v určité zemi. A jde o to, aby v podstatě jste mohli tedy do jiné země cestovat s pasem nebo s dokladem totožnosti, a to i při přejíždění hranic EU, čili toto je uh, otázka významu tedy v podstatě bezpečnostních složek, které vstupují ve hru, například když používáme průkaz totožnosti. Čili skutečně je velmi důležité například v podstatě někdo má tedy doklad totožnosti a ne vždycky to dobře funguje. Například ty čtečky nejsou vždycky uspůsobeny, čili jde skutečně o to, abychom usnadnili volný pohyb abychom posílili bezpečnost, ale rozhodně nejde o to, aby se nějakým způsobem harmonizovaly vnitrostátní jednotlivé průkazy totožnosti. Ty slouží k různým účelům, například v Belgii to mohu používat, když jdu do lékárny, čili toto všechno zůstane nedočeno. Jde skutečně o to, abychom dosáhli určitého tedy normativního systému z hlediska bezpečnosti Čili v současné době tedy probíhá posouzení dopadu a nemůžeme tedy zatím usuzovat, jaké konkrétní výsledky ještě bude mít. Druhý bod se týkal otázky, zda je třeba harmonizovat nějakým způsobem získávání občanství. A myslím si, že potom tady zdůraznili i předřečníci, že v rámci zákona EU Máme tedy občanství, které spadá do pravomoci příslušného členského státu, nicméně členský stát může tedy, když uděluje nebo stahuje občanství, tak se může odvolávat tedy i na pravidla obsažená v evropských zákonech. To je tedy otázka občanství a pak tady byla i otázka těch zlatých viz a nebo v podstatě určitých tedy investičních schémat, které, eh, která napomáhají získávání vizových výhod. Před koncem tohoto roku komise uveřejní zprávu týkající se tedy těch schémat zajišťujících viza pro určité tedy specifické kategorie. A v souvislosti s touto zprávou snažíme se právě prakticky v každém členském státě zjistit, jak vypadá vnitrostátní legislativa, jak vypadají tedy pokyny, jak vypadá konkrétní praxe a půjde tedy o to, abychom vypracovali určité vodítko před koncem tohoto roku. A poslední bod, na který bych chtěla reagovat, se týká toho, co říkala paní Stevens otázka tedy jazyková a otázka, jakým způsobem to komise sleduje. Já bych se chtěla omluvit, nemohu jak si dát nějakou konkrétní odpověď, pokud jde tedy o znakovou řeč. Nicméně v naší pracovní skupině o občanství spolupracujeme tedy s lidmi, kteří se snaží prosadit skutečně eh, to, co se označuje termínem Accessibility Act, v souvislosti i s Marrakešskou smlouvou a půjde skutečně o to, abychom tedy na základě už přijatého usnesení v rámci našich kompetencí byli skutečně schopni tedy usnadnit demokratickou účast občanů na fungování EU. A proto tedy chceme to usnesení v plné míře vzít a parlamentem vede k tomu, že není jednoduché k dohodě dospět. Čili to je asi to nejdůležitější, co jsem k tomu chtěla říci. Ano, děkuji mnohokrát, Sofie. Přeje si někdo, prosím, Tomáš. Je jasný, že Každý bude mít jiný pohled. Jiný pohled budou mít členské státy, které reprezentují vlastně vlády svých států. Jiný pohled budeme mít my europoslanci, kteří třeba některé věci vidíme více z toho evropského pohledu a z pohledu, kde došlo k nějaký schodě tady mezi jednotlivými frakcemi a kde si myslím, že jsou zásadní problémy, kde jsou rozpory mezi parlamentem a radou. Jestli to můžeš konkrétně třeba pojmenovat. Děkuju. Thank you. Danke. Sophie. Well. Děkuji, Sophie. Je jich celá řada. Eh, samozřejmě já vyjednávám na eh, základě mandátu, který zde byl schválen Je to také můj cíl získat širokou eh, většinu, protože je to velice citlivá otázka a je to otázka, která eh, nemůže být eh, schválena pouze slabou většinou. Zároveň musí být silná většina v radě. Ehm, mohu vám říci, ehm, informace o jednotlivých eh, detailech. Rada v podstatě chce eh, taková ustanovení, která hodně omozí, omezí ehm, možnost pohybu. Eh, nebude to úplně zadržování, ale téměř zadržování. V Německu například mají regionální systém. Ehm, existují tam různé podmínky pro přijímání má smysl tam říci, ano, lidé by měli zůstat v určitém eh, regionu, ale je možné to také číst eh, tím způsobem nebo interpretovat tím způsobem, že členské státy budou moci eh, lidi někam zamknout a budou argumentovat tím, že nejde o zadržování, že jde jenom o to, že mají být na určitém místě. Ale otázka je, proč rada potřebuje takováto ustanovení. V podstatě tvrdí, že je jenom v legislativě eh, zapíší to, co už dělají. Eh, tak, ale proč takovou legislativu potřebují? Tak buď už taková legislativa existuje, nebo dělají něco nelegálního. Eh, my jsme zde v parlamentu schválili zprávu. Chceme, aby tam bylo jasně řečeno, jaké informace lidi dostanou. Čím více informací dostanou, tím menší je pravděpodobnost, že dojde k problémům eh, dále v procesu. Já nechápu eh, přístup rady. Chtějí omezení, chtějí eh, seznam informací, které by lidi měli dostat. Mají zkrátka velice odlišný přístup od parlamentu. Já jsem přesvědčená, že dosáhneme nakonec dohody, ale nebude to jednoduché a já udělám, co bude v mých silách, abych prosadila to, co požaduje parlament. Mnohokrát děkuji. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o stav meziinstitucionálních vyjednávání, o návrhu nařízení, o rámci Unie pro znovu usidlování. Doposud proběhly dva trialogy 13. prosince a 17. ledna. Nyní bych chtěla předat slovo paní Björk, aby stručně představila eh, současný stav jednání. Mnohokrát děkuji, eh, budu stručná. Nejdříve bych chtěla poděkovat eh, stínovým zpravodajům, kteří se velice aktivně zapojují do trialogu. Za estonského předsednictví před koncem roku jsme měli první trialog. Tam jsme Ehm, si prošly obecné postoje a e, druhý trialog, e, detalnější trialog jsme měli za bulharského předsednictví 17. ledna. Jak vysvětlila Sofie, e, ukazuje se, že existují velké rozdíly mezi našimi postoji a tedy mezi postojem rady a mým mandátem. My jsme schválili mandát, který eh, je velice blízký UNHCR, a tedy eh, humanitárnímu přístupu eh, k přesidlování. A zahrnuje to také humanitární přijímání a budeme o tom hovořit ještě do dalších detailů. Za bulharského předsednictví tedy proběhl druhý dialog, tam jsme hovořili o humanitárním přijímání a také o procedurálních dopadech. Budeme o tom muset hovořit ještě dále a samozřejmě to probujeme také se stínovými zpravodaji. Zároveň jsme eh, hovořili o kritériích způsobilosti či nespůsobilosti. Existují zde zásadní rozdíly mezi parlamentem a radou především pokud jde o eh, nespůsobilost. Eh, máme zde ale eh, dva různé přístupy, humanitární přijímání a znovu usídlování, takže musíme skutečně nalézt nějaké společné východisko, společnou cestu. A já se těším na třetí trialog. Atmosféra s bulharským předsednictvím je velice konstruktivní. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a chtěla bych e, zdůraznit, že je třeba, aby komise přišla s kompromisy, které se pokusí e, zohlednit oba postoje při dalším vyjednávání. Myslím, že pokud se nám to podaří, potom Evropská unie se posune dále jako globální hráč. Eh, myslím si, že v současné době je to naprosto zásadní. Děkuji. Děkuji. Kdyby, kdyby se mohlo tady říct víc jako detailů, kde je zásadní problém, co teďka řešíme, kde se neschodneme s radou. OK, can I try? Um, že tohle je zásadní téma. Je potřeba o něm opravdu diskutovat, protože je velmi senzitivní a před volbama se tohle téma bude dostávat čím dál častěji do médií. Já třeba předpokládám, že v České při podzemních volbách téma bylo, bylo poměrně zásadní. Tak bych chtěl vědět, kde jsou zásadní problémy, kde se s radou neschodneme a v čem ty problémy spočívají. A kde jsou třeba zásadní problémy tady v parlamentu, kde se neschodneme, jestli se to dá jedno jednoduše nějak pojmenovat. Eh. Děkuji. Který se blíží aktivitám MOHEN-CR a znamená to, že vlastně chceme převzít větší a komplexnější zodpovědnost. Já si myslím, že jich mnohem více. Můžeme to samozřejmě eh, prodiskutovat dále a také stínoví zpravodajové o tom diskutují, ale já si myslím, že je důležité stanovisko Rady a parlamenty parlamentu. Sofie, vy máte otázku? Nechcete, doufám, zahajovat svých eh, záležitostí v domácí politice. A já to vidím tak, že rada, koli přístup, který by hledal a způsoby, které opravdu fungují, jsou efektivní. Já si myslím, a to je také stanovisko tohoto parlamentu, stanovisko, ke kterému se debata o stanovisku jednotlivých zemí. Děkuji. A tím se dostáváme k poslednímu bodu programu. Pluralismus a svoboda v médiích Evropské unie. Paní Spinelli odprezentovala svůj zprávu. A 11. ledna k zprávě přišlo 227 pozměňovacích návrhů a já požádám paní Spinelli, aby eh, to okomentovala. Máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, za prvé chci poděkovat stínovým zpravodajům za předložené pozměňovací návrhy. Všechny obsahují zajímavé a důležité náměty. A já mohu kolegy ujistit, že všechny pozitivní nové aspekty ráda zohledním. A já mohu kolegy ujistit, že všechny pozitivní nové aspekty ráda zohledním budoucí zasedání stínových zpravodajů budou, doufejme, také příležitostí pro konstruktivní výměnu názorů a spolupráci. Já jako zpravodajka chci zopakovat své stanovisko, které je mi opravdu drahé. Nemyslím si, že je užitečné, abychom my, jakožto Evropský parlament, nějak instruovali lidi v tom, jak tedy by měly fungovat noviny, blogy, obsah online abychom my se stali arbitrem toho, kdo říká pravdu. Nikdo nemá monopol na transparentnost. A svět funguje online i offline. A někdy je to tak trošku jako v del- delftské věštírně, kdy z těch výroků se musíte snažit vydedukovat pravdu. obzvláště obtížné to musí být, pokud se nacházíte v totalitárním státě. Ale my tady nejsme žádná delfská věštírna, my jsme politický orgán, politické seskupení a neměli bychom eh, tedy komentovat nic jiného než snahy omezit svobodu médií a to v důsledku socioekonomického vývoje. Musíme si uvědomit, že tedy Svobodná nezávislá média jsou jedním ze základních stavebních kamenů demokracie. To, jak fungují média, eh, znamená, že jsou určitým kritickým eh, zrcadlem nastaveným společnosti. A tady tedy musím nesouhlasit s kolegou, který eh, tedy Eh, říká, že mm, vlastně média nemohou být řízena eh, státem. A pak samozřejmě je tu další fenomen, který nás nepokojuje, takzvané fake news, falešné zprávy. Mé stanovisko k této věci je, myslím, dosti jasné a Libe se k tomu také vyjadřovalo. Myslím si, že fake news nejsou žádným novým jevem. Není to nic nového a není to ani nic, co můžeme svádět pouze na internet a sociální sítě. Nezapomínejte, jak to bylo před válkou v Iráku a se všemi těmi zprávami o zbraních hromadného ničení, které se tam nacházejí. Téměř všechny války, které rozpoutali američané, s výjimkou druhé světové, protože tu rozpoutali Evropané, byla, byly založeny na, na mezinformace ať už tedy ze strany médií, které byly určitým způsobem instruovány, nebo v těch posledních válkách tedy tak, že žurnalisté se pohybovali přímo s armádou. A já si myslím, že z tohoto důvodu naše usnesení, náš text, musí upozorňovat na téma, jako je pluralismus a svoboda médií, A nebudeme řešit další témata, která řešíme jinde v parlamentu, například boj proti terorismu, násilí, extremismu. Pak je tu také umluva evropských eh, základních práv a prosazování vlády pořádku a zákona. a to i tedy represivními prostředky, toho jsme poslední dobou svědky, musíme se tedy naučit chránit takzvané whistleblowers, tedy iniciativy, které odhalují určitou pravdu a to bychom my jako parlament mohli podpořit. Mohli bychom podpořit také nové nezávislé mechanismy. Já jsem v tomto smyslu eh, předložila pozměňovací návrh svého vlastního textu. ústně, protože nebylo dost místa, ale chci tedy upozornit také na dva další důležité aspekty. Síťová neutralita, kterou nyní tedy vlastně ohrožují poslední kroky Americké federální komise pro média. A pak je tu problematika kódování a to, jak se na něj dívá mezinárodní právo. Musíme také propagovat eh, počítačový alfabetismus. Musíme si uvědomit, že tady informační služby jsou v podstatě takovým veřejným statkem. A proto je musíme bránit před nežádoucími socioekonomickými a dalšími tlaky. Existují také zákony proti pomluvě, šíření poplašných zpráv a tak dále. A ty je třeba přeformulovat, protože zatím fungují tak, že vlastně chrání politiky a kriminalizují novináře. A já opravdu nevím. Já tedy tím nechci říci, že bychom neměli bojovat proti pomluvám, nikoli však na bázi trestního zákonníku, ale spíše občanského zákonníku. A konečně, pokud jde o všechny ty projevy nenávisti a na internetu a boj proti nim sdělení k tomu schválila komise v květnu 2016 a já toto komuniké považuji za mimořádně nepovedené. Například je tam ponechán prostor pro Microsoft, Facebook a Twitter, kteří mají příliš volnou ruku a při formulaci vlastních kodexů. A já se tedy těším na další spolupráci, ty kompromisy jsem zpracovala. Uh, first the shadows, uh, my... Nejprve stínový zpravodajové, pan Bilo. Děkuji. Já nechci podkopávat důležitost pozměňovacích návrhů, které jsem sám předložil, ale chci se zaměřit na několik návrhů, které jdou proti duchu argumentace, kterou tu představila zpravodajka. Žijeme ve společnosti, jejíž hodnoty Tady se opírají o vládu zákona a pořádku, jdou inherentně proti takový tedy vlastně klasický učební materiál na právnických fakultách, protože na jedné straně máme právo na informace, máme právo být informováni. Ovšem žádný žurnalista z titulu toho, že může publikovat, pomlouvat či urážet jiné. A velmi často právě tedy oběť eh, vlastně nemá možnost eh, obrátit se na tisk a bráň, které by mělo také zachovávat a dodržovat určité hodnoty. A jestliže někdo vědomně podsouvá Já eh, tedy pocházím z východní Evropy a tam ta neposkleněná reputace je velmi důležitá. A eh, v tomto ohledu tedy panují určité kulturní rozdíly mezi. A jsou tedy žurnalisté, kteří jsou ochotni vlastně toto brát v úvahu, jiní ne. ale neexistuje žádný tedy svatý grál toho, nebo tedy se zhora daný konty, kteří tedy eh, vlastně zneužívají této skutečnosti, je třeba pohnat z odpovědnosti. Tuto možnost si musíme ponechat. A máme tu také tedy takový konflikt práv, eh, tedy najednou a jestliže tedy někdo komentuje můj veřejný nebo soukromý život, tak i já musím mít prostor pro to, abych se v médiích mohl bránit. Jestliže vás někdo na ulici urazí, tak se můžete bránit. A proč tedy by to, tento princip se vlastně vztahuje i na situaci, kterou jsem právě popsal. A tím se dostávám k závěru svého vystoupení. A ani tedy eh, na platformě internetu by nemělo procházet úplně všechno. Vy jste zmínili jako eh, příklad zavádějící eh, informace před válkou v Iráku to tež by se dalo že někdo podává eh, záměrně zavádějící informace, pak eh, tedy můžeme zasáhnout. Máme k tomu pravidla. A konečně svoboda Existuje jeden aspekt, eh, ve, které, ve kterém se naše názory liší. Pokud je o problematiku a může to být klidně whistleblower, tak je to tedy vlastně také trestný čin. A eh, takový člověk by se pak neměl mít možnost skrývat za statutem whistleblower. Čili ta myšlenka chránit eh, lidi, kteří jsou ochotni mm, odkrývat určité skutečnosti, je eh, žádoucí. Neměli bychom však dopustit to, aby tento statut byl to přetlumočil. Pro mě je to prostě osobně velmi zásadní téma. A doufám, že se nám podaří dohodnout se v práci na kompromisních návrzích. Děkuji. Obrigado. Thank you. No, děkuji mnohokrát. Katerina. No, děkuji. Děkujeme paní kolegyni Spinelli za práci, kterou doposud odvedla a za práci, kterou dále ještě bude odvádět spolu s námi, s tím novými zpravodaji. A také děkujeme všem, kdo předložili pozměňující návrhy na nejrůznější tematiky, které jsou obsaženy v této zprávě. Někteří šli směrem obdobným, jiní se vydali směry jinými. Tato zpráva je velmi citlivá záležitost, protože se týká velmi důležitého námětu. Jde o ochranu svobody vyjadřování a zároveň ochrany důstojnosti, přičemž nesmíme zapomínat na otázku bezpečnosti a také na to, že informace také zase na druhou stranu je zárukou e, svobody projevu. Dostali jsme celou řadu tedy návrhů, se kterými budeme dále pracovat a jsem velmi ráda za návrhy, které se týkají na oblasti médií, volné hospodářské soutěže, dále otázka také vlastnictví eh, prostředků sdělovacích, dále otázka snižování závislosti médií na reklamě například, větší tedy svoboda vlastně poskytnutá novinářům a tak dále a tak dále. Velmi důležité je, a já jsem předložila v tomto směru určité pozměňovací návrhy a to je ochrana tedy těch whistleblowerů, tedy lidí, kteří poukazují na nekalé praktiky různé. Tady skutečně je třeba, abychom měli nějaký právní rámec, který umožní chránit je proti násilí, chránit je tedy proti potlačování jejich možnosti se vyjádřit tímto způsobem je třeba chránit nezletilé, zejména pokud jde o eh, například eh, obtěžování po internetu. A já se domnívám, že je třeba, aby provozovatelé v tomto odvětví se opravdu podíleli na jednotlivých činnostech a aby například eh, stahovali eh, různé tedy nevhodné obsahy. Je tady otázka samozřejmě falešných zpráv, propagandy, terorismu. To jsou všechno velmi důležitá a velmi složitá témata. A já si myslím, že je důležité, abychom při poskytnutí veškerých záruk a na základě spolupráci se soukromými provozovateli, jako jsou lidé, kteří provozují Facebook, Twitter a tak dále, abychom tedy byli schopni zvažovat možnost tento obsah stáhnout opravdu co nejrychleji na základě jasných pokynů, Eh, aby tedy tito soukromí provozovatelé přesně věděli, na čem jsou a byli schopni také vyhodnotit tuto propagandu, která online probíhá. Víme všichni, že samoradikalizace probíhá právě na základě používání médií, že je samozřejmě třeba zachovat názorovou rozmanitost, ale přitom chránit bezpečnost občanů. Samozřejmě, že se tady objevují i další složité aspekty, například nadský utrhání. A já si myslím, že je důležité, abychom tuto otázku zhodnotili do velké hloubky. Budeme se věnovat kompromisu, abychom tuto zprávu mohli ještě vylepšit. Samozřejmě s tím, že pro nás základním vodítkem zůstává svoboda projevu, protože to je jedna ze záruk demokracie, která má zásadní význam pro život našich zemí, ale zároveň nesmíme opomíjet ani bezpečnostní hlediska, protože jsme informace opravdu někdy vedou ke strašlivým koncům. Proto je tedy třeba, abychom byli schopni nějakým způsobem i výchovně zasahovat v rámci elektronických médií. A tyto všechny věci bereme tedy k dobré rovnováze. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát, Kateríno. Pan Jurek jako další ECR. Ano, děkuji mnohokrát. Já bych chtěl říci, že podporuji je skutečným základem jakékoliv veřejné rozpravy a že to tedy vede také samozřejmě k otázce odpovědnosti státu. Myslím si, že to je velmi hodnotné stanovisko. Teď, pokud jde o kompromis, lituji toho, vedena svobodně. Například pokud je o státy, které mají za sebou totalitní minulost, například ve Francii existovala okupace po dobu pěti let a na konci této okupace bylo třeba přijmout velmi důležitá rozhodnutí. Dnes neprožíváme situaci, která by byla obdobná. Ta situace není stejně závažná. Nicméně je třeba, abychom vystupovali ve prospěch té části eh, veřejného mínění, která byla zcela diskriminována v době. Se dále vyvíjí. Totalitní systém se pokouší rozdrtit určité skupiny obyvatelstva a dnes v Evropě střední a východní je skutečně třeba tento fenomén brát v potaz a vést zde veřejnou, projevit svůj hlas. My jsme se těmito otázkami zabývali v našich pozměňovacích návrzích a já bych si přál, aby tam byly zohledněny. Další otázka, otázka cenzury. Tam jsme rovněž tuto otázku zdůraznili protože to je tedy namířeno proti našim základním zásadám. Když si vzpomeneme na větnamskou válku, tato válka probíhala do velké míry na našich televizních obrazovkách. Fotografie měly, kdo vraždil, popsán jako hrdina. A pokud máme se podílet na veřejné diskusi, je vždy třeba usilovat o hledání pravdy. Je třeba, abychom skutečně brali v potaz morální, etické hledisko. Nemůžeme odklárké vzít potaz a v té zprávě to rovněž tedy obrazit. Ještě jedna otázka. Pan